I'm, Angelis on the Schademoser report. Ke zprávě eh, Schaldemose. Mr. De Angelis. Pan de Angelis. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji eh, paní Šadelmoze za její zprávu, která se zaměřuje na konkrétní opatření posílení dohledových eh, systémů, oběhu bezpečných výrobků na vnitřním trhu, aby byly bezpečné pro spotřebitele. Je to zpráva z vlastní iniciativy, ubírá se správným směrem k doplnění, kompletování vnitřního trhu a ochraně evropských spotřebitelů. Zaručovat bezpečnost znamená mít k dispozici mechanismy vystupovatelnosti v průběhu celého životního cyklu produktů. Z tohoto pohledu tato zpráva přináší vytvoření informační databanky o bezpečnosti pro eh, výrobků, Systém RAPEX a jeho využití pro nebezpečné produkty pocházející z třetích zemí, také větší zdroje na to, aby dozorové, eh, dozorovací orgány mohly eh, vystupovat orgány, které mohou znamenat závažné riziko. Je třeba, aby produkty, které obíhají po evropském trhu, eh, byly bezpečné a aby byly chráněni zejména děti, starší lidé a invalidní lidé. Pan Kolavsky. Děkuji bardzo, Děkuji vám, paní předsedkyně. Často se hovoří o ochraně a bezpečnosti spotřebitelů, když se hovoří o potravinách. Někdy však zapomínáme na to, že každodenní zboží také může být nebezpečné pro naše zdraví, především pro malé děti. Musíme zabezpečit průběžnou kontrolu a také musíme kontrolovat obchod po internetu. Musíme se postarat o to, aby jednotlivé orgány kontroly spolu, spolupracovaly a také musíme především eh, definovat správnou bezpečnost produktu. Také nesmíme zapomenout, že správný design eh, výrobků je zde důležitým předpokladem, ale také musíme myslet na děti, které používají příslušné výrobky. Paní předsedající, parlament hlasoval pro zprávu ohledně bezpečnosti výrobků na evropském trhu. Je to důležitý krok vpřed v posílení ochrany spotřebitelů na evropském trhu. Tato zpráva zdůrazňuje význam vystupovatelnosti eh, produktů v průběhu celého životního cyklu produktů. Žádá Evropskou komisi, aby eh, zjišťovala eh, tyto takovéto produkty a používala v tomto nové technologie aby za optimálních cen byly eh, občanům zaručeny bezpečné produkty, aby znali veškeré aspekty produktů, což posiluje ochranu spotřebitele. Nové technologie mohou přispívat k boji proti eh, falšování, padělání, zejména v textilní oblasti cílem zprávy ochrana spotřebitele, ale také ochrana všech podniků, které působí v Evropské unii a nerozhodli se externalizovat své činnosti. Touto zprávou můžeme nepochybně najít vynikající řešení k trvalému sporu ohledně eh, mimo evropského původu produktu a vystupovatelnosti těchto produktů. Děkuji eh, ke zprávě pana Riváziho, pan Bartoloci. Paní předsedající, Hlasování eh, pro zprávu pana Rivaziho je plodem úvahy eh, ohledně dopadů chřipky H1N1 v roce 2010 zaměřená na to, jak čelit možným zdravotním hrozbám v budoucnosti. Vychází z dlouhé pozitivní fáze spolupráce je e, provedena na základě nezávislého výzkumu a zaměřuje se na lepší spolupráci zdravotnických orgánů členských států a evropských institucí tak, abychom e, mohli správně zvládat riziko a koordinovat naše činnosti v takových situacích. Členské státy e, potřebují na toto akční plány, včetně také zásob vakcín a je zapotřebí, abychom znali jména eh, expertů, kteří byli konzultováni v těchto oblastech na evropské úrovni. Eh, a proto z těchto uvedených důvodů jsme hlasovali pro danou zprávu. Paní Matias. Děkuji, paní předsedkyně. Uvědomujeme si jak tomu bylo s chřipkou H1N1. Myslím, že bychom se mohli všichni z toho poučit. Možná, že si všichni nevzpomínáte, jak vše začalo, ale začalo to určitým způsobem a nakonec se to naprosto změnilo i na základě dimenze daného problému. Proto byla ta dnešní zpráva tak důležitá, protože se musíme poučit z toho, jaký postup byl zvolen. Musíme se poučit, co dělat a co nedělat. Kdo a jak rozhodoval, jak to celé proběhlo. Kdo vlastně rozhodl o tom, že to potom celé proběhlo tak, jak to proběhlo. Máme právo na to zjistit, eh, které země reagovaly, jakým způsobem a proč tak učinili, aniž by to bylo transparentní a odstranilo to určité pochybnosti byly tam určitě jisté dohody a to není správné. Musíme případ této chřipky objasnit. Jistě existují hrozby pro veřejné zdraví, kterým je třeba čelit, ale musíme se položit otázku, jak to udělat a kdo za to zaplatí. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Nedostatek řádné kontroly vede k tomu, že se dostaneme do krize. A toto je hlavní závěr, který můžeme také vyvodit z této zprávy o chřipce a toto také může vést k nesprávnému rozhodování v oblasti ochrany zdraví. OECD také řekla, že nikdy nebyla eh, uvedena na trh očkovací látky bez řádné kontroly. A proto také byly pochybnosti o používání očkovacích látek. My potřebujeme více transparentnosti při řešení této otázky. Například v Polsku roku ministr zdravotnictví se rozhodl o tom, že vakcína, očkovací látka nebude nakoupena, ale na druhé straně lidé byli také bombardováni nesprávnými informacemi a báli se toho, že onemocní. Proto je třeba vždy dělat pečlivá rozhodnutí. Očkování nás má chránit a nesmí ohrozit naše zdraví. A my máme před sebou ještě dlouhé vysvětlení hlasování, takže prosím dodržujte řečnickou dobu. Paní, pan Antinor, ještě k další zprávě týkající se e, rybolovu. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Dopos dosud byla vydána doporučení, která byla zatím schvalována a přijata. Jedná se nám o uchování, řízení, využívání a um, zpracování rybolovných eh, výrobků. Trvalý charakter takovýchto doporučení ale eh, vyžaduje eh, stálejší právní nástroj. Je proto vhodné, abychom do těchto doporučení začlenili všechno, co eh, lze. A dnes jsme učinili krok vpřed, což posílí jistotu právní a umožní další zjednodušení. Smluvní eh, strany CGLPM eh, mají povinnost zajistit plnou realizaci patřičných opatření a časnou časné eh, převedení do vnitrostátního eh, práva, tak aby toto mohly pak eh, realizovat jak právnické, tak fyzické osoby. Pan Grubáček. Děkuji bardzo, paní przewodnicząca. Naš... Děkuji, paní předsedající. Naše politická skupina podpořila tuto zprávu. Zásadní je, Eh, abychom je použili eh, k budování naší eh, rybolovné politiky, evropské politiky. Ve změnách, které se odehrají, je zapotřebí, abychom se zaměřili na regionalizaci. Hovořilo se zde o, o odhazování Nevím nežádaných druhů ryb. Je třeba, aby to všechno bylo chápano eh, také regionalizačně. Pan Kemal, děkuji paní předsedající. Když se podíváte na eh, historii našich společných dohod a politik, ať už je to o rybolovu anebo o zemědělství, Jedná se nám na jedné straně o nárůst eh, produkce, eh, ale na druhé straně vidíme, že i se snižují zásoby eh, ryb. Vidíme, že ten náš systém nefunguje a je třeba, abychom uznali, že systém, který je, který je funkční, je ten, který je zasazen na právech a na převodu práv na budoucí generace, aby mohly jednat i následující generace po nás. Je třeba používat eh, vlastnických práv a kdybychom je využívali i v rybolovné politice, neměli bychom jen společnou politiku, ale skutečně udržitelnou politiku, nejen pro EU, ale i pro ostatní. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedající. Každodenně tisíce tun mrtvých ryb jsou vyhazovány z lodí do moře a e, jsou pak v moři, e, způsobují změny v mořích. A teď Evropská komise opožděně reaguje léta po době, co se o tomto problému diskutuje. Je třeba, abychom skutečně jednali, ale každé navržené řešení ze strany komise e, ukazuje, že můžete například omezit ty eh, lodě, nebo můžete omezit množství lodí, můžete eh, můžete učinit mnoho opatření, ale všechny eh, jsou omezeny naší stávají, stávající rybolovnou politikou. Nikdo nemá vlastnická práva nebo nikdo se nesotožňuje s naší rybolovnou politikou je třeba dávat podněty eh, rybolovným firmám, aby uchovávali zdroje do budoucnosti, jako to dělají na Novém Zélandu. Děkuji, paní Podimata. Zpráva paní, pod... Zpráva paní Podimata. Děkuji. Velká většina v Evropském parlamentu opět přijala to, že bychom zde měli hovořit o dani z finančních transakcí. Ze všech daní, které je možné schválit, je takzvaná Tobinová daň skutečně nejhloupější daň. Jediné, co lze o ní říci dobrého, je to, že stejně nikdy nevznikne. Protože jinak už by přece dávno vznikla. Poprvé už se o ní hovořilo na počátku 70. let. Ale dobrá, nyní se tento návrh objevuje znovu a po čase opět se ukáže, že ta myšlenka nebyla tak dobrá. Skutečně není dobrou myšlenkou aplikovat takovouto daň v Evropě, to je jasné. Takové peníze lze převést snadno jinam než na místa v Evropě, takže Tobinova daň není řešením jakékoliv záležitosti. A to Tobin uznal sám před několika lety. Jenom nastala jedna minuta. Prezidente. Pane předsedající, Stávající hospodářská finanční krize ukázala na nedostatky eh, v regulaci a dohledu nad finančním systémem globálně. V Evropské unii Eh, došlo také k rozpočtovým krizím, které eh, vynakladaly mm, při kterých pak bylo vynakladány tlaky na trhy v jednotlivých členských státech. Docházelo ke spekulativním eh, akcím a ty ukázaly jasné propojení mezi nedostatečným eh, dohledem a regulací a na druhé straně s veřejnými eh, financemi. Je třeba zasáhnout. Je zjevné, že svět, Evropská unie si nemohou dovolit další takovouto krizi a je zapotřebí čelit takovýmto krizím. Proto potřebujeme nové inovační mechanismy, které se budou stavět proti spekulaci a stanoví primární úlohu finančnímu sektoru. Je tedy třeba změna eh, a to, aby tato změna byla také pozitivní. Pan Maki. Kannatan maailmanlaajuisen trans- transaktiomaksun käyttöönottoa. Eh, realizace a aplikace celosvětové daně z finančních transakcí. Zde by komise měla nejprve provést zhodnocení, zda takovou daň je možné v první fázi zavést vůbec na evropské úrovni. A na základě takovéto studie by se pak měla Evropská unie rozhodnout. V Londýně se vybírá velká částka jistou dodatečnou burzovní daní. která se podobá daní, které bychom zaváděli nyní. E, výsledky v Londýně jsou všem pozitivní a pozbudivé, proto by měla komise zprávu e, vypracovat rychle. Pan Antonioci. Pane předsedající, Hospodářská krize v posledních letech zachvátila Evropu a ukázala závažné nedostatky v našem rámci. Je třeba formulovat nové nástroje, abychom mohli brzdit spekulaci a znovu ustavit tu úlohu finančního sektoru. Je třeba reagovat na potřeby reálné ekonomiky, podporovat dlouhodobé investice, zajistit rovné rozdělení zátěže mezi hlavní finanční aktéry. Tímto způsobem se nám podaří vytvořit nové dodatečné zdroje, kterými budeme schopni čelit světovými evropským výzvám, jako jsou klimatické změny a cíle, které jsme si stanovili v EU 2020. Proto eh, vyjadřuji přání, abychom věnovali více pozornosti veřejné kontrole a transparentnosti systému financování, eh, které představují nutnou podmínku pro jejich zavedení. Pan Karona. Pane předsedající, myslím, že schválení zprávy kolegyně Podimata je krokem vpřed, významným krokem vpřed pro hospodářskou a fiskální politiku v evropské oblasti, která bude vyváženější, silnější a pokročilejší. Všem je jasné, jak nutné je, aby Evropa měla společně tedy 27 státy ekonomické a finanční nástroje, které budou schopny upravovat ekonomiku a nejen eh, trpět její dopady. A proto byla vedena dlouhá diskuze a byla věnována velká pozornost této diskuzi o zdanění finančních transakcí. Skutečnost, že většina parlamentu hlasovala pro tuto normu, je důležitá věc a významná věc. Poprvé jsme eh, jsme se nenechali vést, ale vedli eh, sami a já eh, si přeji, aby rada a komise to pokračovali dál. Pan Pirilo. Signor presidente. Pane předsedající, Děkuji. Stávající ekonomická krize ukázala na slabiny monitorovacího systému finančního sektoru. Potřeba reagovat novými nástroji a novými eh, fiskálními politikami. Finanční systém začal generovat zisk vycházející ze spekulačních transakcí a je absurdní, aby tento sektor nebyl podroben žádným požadavkům. Je zapotřebí terapie daně z finančních transakcí. Právě proto jsem hlasoval pro u dalších politik, jako například energetická nebo politika životního prostředí, tam Evropa dokázala eh, prosadit svou vedoucí úlohu eh, celosvětově a je takto stimulem pro země i mimo EU a mám za to, že podobně musí jednat i ohledně finančního sektoru a přeji si, aby Evropská komise reagovala záhy a předložila legislativní návrh, který bude schopen reagovat na očekávání občanů, eh, kteří museli nést těžké břemeno krize. Pane předsedající, zavedení nové daně je vždy věcí, kterou je třeba bedlivě zvažovat. Na jedné straně umožňuje aktivaci mechanismu incentivů, snižuje rizika, na druhé straně nepochybně vytváří eh, zkreslení, eh, které může ovlivnit finanční evropské trhy. Jsem také přesvědčena, že zisky z finančních transakcí spekulativního eh, aspektu musí být také zdaňovány a musíme zvažovat vždy pro i proti. Je zapotřebí, abychom se tuto otázku důkladně prostudovali, abychom dosáhli kýžených výsledků, eh, aniž bychom přestali produkovat bohatství. Chci zdůraznit, že podle eh, logiky Eh, toho, že Evropa bude jednat izolovaně, ztratí konkurenceschopnost a nebude mít možnost, jak další světové aktéry eh, přivést ke svému následování. A právě proto já hovoříme prospěch zdanění, které by se provedlo na globální úrovni a v diskuzi s G20. Pan Sogias. Grazie, presidente. Eh... Děkuji, pane předsedající. Dnes jsme schválili s uspokojením zprávu paní Podimata pro nás, pro italskou delegaci a eh, jednotu hodnot eh, v ALDE je to důležité, protože parlament ukazuje, že dokáže realizovat deklarace bylo to například u zprávy paní Beres ohledně sociální, finanční, ekonomické krize, kdy jsme se vyjádřili ve prospěch daně, která by postihla finanční transakce. To bylo dnes vykonáno. A proto eh, s radostí přijímáme toto hlasování ve prospěch zprávy. Hlasovali jsme pro tuto zprávu, protože nám to umožní, abychom z finanční eh, spekulace z eh, finanční ekonomiky přešli k reálné ekonomice, tak abychom respektovali cíle tisíciletí, abychom měli odpovědi na velké infrastrukturální evropské eh, projekty, na ekologickou konverzi našeho produkčního systému a investice. Pan Kamal. Pokud se týče finanční krize, tak se z ní musíme poučit. My musíme se poučit o tom, že také nesprávná regulace může vést k problémům. Například ve Spojeném království a také ve Spojených státech se půjčovalo spotřebitelům, kteří potom nemohli půjčky splácet a toto vedlo také ke krizi. My nesmíme si tisknout peníze za příliš nízkou cenu. My potom bychom mohli zabránit tomu, aby lidé také ne znevažovali peníze, protože jeden rakouský ekonom také hovořil o tom, že nesmíme půjčovat peníze příliš levně. Musíme se také poučit o tom, že banky nesmí být příliš velké, protože když jsou příliš velké, potom rychle sroskotají. Potom, když dáme peníze bankám, pak banky budou pokračovat ve své praxi a nepoučí se z toho. A nyní paní eh, zpráva paní Estra, pan kol... Děkuji, pane předsedající. Je to důkaz, že právo na evropské občanství ještě není zaručeno a to působí závažné eh, nerovnosti mezi členskými státy. Ještě to není právo na zdraví, které by bylo stejným způsobem vykonávatelné v Rumunsku, Bulharsku a v jiných státech. A proto i toto usnesení se všemi těmito komplikacemi, které byly zmíněné, může být pro nás opěrným bodem. Dnes slavíme Mezinárodní den žen, není, um, není um, nic zvláštního na tom, že stále ještě nás čeká dlouhá cesta, třeba větší prevence, eh, lepší rehabilitace, zlepšovat životní styl, eh, musíme se postavit proti závislostem na tabáku, alkoholu, eh, musíme bojovat proti infekčním chorobám a proto potřebujeme politiku skutečné soudržnosti, která bude hájit tuto baštu v Evropské unii. Děkuji, paní Klach. Paní Klas, děkuji vám vždy se jedná o zachování e, zdraví a teprve později o obnovení zdraví. A právě proto se musíme také zaměřit na dobrou výživu a zdraví a také na všeobecné vzdělávání. Toto, je v, u, e, e, toto mají za úkol členské státy. Evropa by měla také podporovat dobrý životní styl, ale já jsem přesto hlasovala proti zprávě proti 25, 26 a 29, protože důležité politická rozhodování na úrovni členských států, například ukončení e, těhotenství sem nepatří protože tady vůbec se nehovoří o, právě na, o právu na život a toto nemůže být v zájmu Evropy. A nyní pan Takula. Arvoisa puhemies, on aivan totta että terveyserot vaihtelevat. Děkuji. Otázka zdraví nebo rozdílů eh, ve zdravě zdravotnictví v rámci EU existují, jsou různé praxe v různých členských zemích. A pokud chceme tyto rozdíly skutečně překonat, potřebujeme vzdělávání, potřebujeme i zlepšení oblasti vzdělávání. Přitom je třeba zohlednit také socioekonomickou a hospodářskou situaci dotčených osob. Měli bychom se zaměřit na tu základní péči, na její disponibilitu, na přístupnost základních služeb. Jenom tak zlepšíme situaci v Evropě důležité je, aby se také zlepšovaly různé praxe. V této oblasti je celá řada věcí, které ještě lze zlepšit. A je třeba, abychom se shodli a zaměřili na společné zbližování. Nyní zpráva Jolly pan Kamal, jedna minuta. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem v posledních letech znepokojen útok tlakem na země, jako jsou Kajmanské ostrovy. A toto zmiňuji v souvislosti s, transakcí, s daní z finančních transakcí. A jestliže říkáme také rozvojovým zemím, že by měli diversifikovat své ekonomické úkoly a to znamená, že například my apelujeme na ně, aby odešli od výroby cukru a přešli například finančním produktům. A Kajmanské ostrovy toto udělali. A oni neznásobují daně, oni se chovají pouze daňavě neotrálně. Ale to, co dělají pokrytci v EU, když zjistí, že Kajmanské ostrovy jsou pro ně konkurenty v oblasti finanční. Takže já si myslím, že evropští imperialisté se takto chovat nesmějí a je to pro ně velká ostuda. Děkuji, pane předsedající. Pro mě je velice obtížné podpořit tuto zprávu, protože se v ní hovoří o globální eh, evropské dani. 818 miliard dolarů opouštějí z, eh, rozvojové země eh, legálními i nelegálními prostředky a dostávají se do evropských a eh, západních bank. 60 až 70 miliardů evropský daň, eh, peněz, peněz daňových poplatníků eh, svěřujeme na zmírňování chudoby v rozových zemích. Tyto finanční prostředky, které unikají z rozvojových zemí a dostávají se do našich bank, kdyby tyto peníze zůstaly těmto rozvojovým zemím, jak lepší by to bylo. Mohli by se eh, lépe rozvíjet, mohli by budovat své, mm, své schopnosti a uplatňovat osvědčené praxe. Stamku, protože kýroš Mastela, jen lepto. Pan Mastela. ve chvíli, kdy Evropská unie má reformovat svou společnou zemědělskou politiku, zaručit koherenci mezi zemědělskou politikou a politikou vnějšího obchodu, Eh, jsme v klíčovém okamžiku. To jsou dvě oblasti, které jsou spolu úzce spojeny. Navzájem se ovlivňují. A je třeba, abychom se na to dívali z regionálního, interregionálního a bilaterálního pohledu. Nikdy tyto pohledy nejsou statické, je třeba postupovat prostřednictvím vyjednávání. Různé regulace, různé eh, zájmy komerční ukazují, jak různé zájmy tu jsou, jak v zemědělské, tak v zahraniční obchodní politice. I zemědělská politika, potravinářská politika musí sloužit hlavním cílům, jako je bezpečnost dodávek eh, občanům. A proto je třeba, abych do toho nějakým způsobem zašelnili ty obchodní aspekty. Je pak třeba rozhodnout, zda zemědělství bude nadále plnit tyto cíle, aniž bychom kompromitovali jej, její dynamiku. Pan Kalinovský. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prioritetem... Děkuji, pane předsedo. prioritou naší společné zemědělské politiky je bezpečnost a zabezpečení potravinových dodávek. O co se, to, o co se tady jedná, je také konkurenceschopnost eh, evropských farmářů, protože naši farmáři musí splňovat vysoké standardy, ovšem Evropská unie nemá žádnou kontrolu nad farmáři ze třetích zemí, odkud dovážíme obrovské objemy potravin. Takové tyto obchodní dohody nejsou férové, spravedlivé vůči našim farmářům a je to také špatné pro naše spotřebitele v EU. Toto musíme změnit a musíme to udělat rychle. Pan Nicholson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci říci, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože si myslím, že tato zpráva správně popisuje problémy evropského zemědělství a také farmářů. Jasně chci říci, že EU zemědělství by nemělo být obětováno například obchodním dohodám v rámci Mercosuru. Já dobře vidím, kam se celý rozvoj ubírá a také také evropské zemědělství může být používáno jako obchodní komodita. My máme dobré standardy a Právě proto bychom také měli požadovat, aby dovozy do EU splňovaly tyto standardy, které máme v EU. Také by se mi nelíbilo to, co navrhuje Evropská komise. A jde o to, aby opravdu jsme naši farmáři měli stejné podmínky jako ostatní. Paní Muscardini. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Eh, zpráva mm, kolegy Papastamko se přináší zajímavé užitečné návrhy. Evropská unie vede celou řadu bilaterálních, multilaterálních vyjednávání s různými úskopeními, jako je VTO například ob, zemědělský obchod má významnou úlohu i pro přístup na evropský trh. Evropská unie je jasným eh, importérem, čistým importérem produktů jako eh, z exportéru cukru jsme se stali importérem cukru. A dovážíme zhruba 70 eh, produktů z rozových zemí, jak říkal kolega Kalinovsky, Dováží se k nám produkty s různými standardy, eh, s odlišnými standardy od těch evropských. Evropští zemědělci musí plnit spoustu parametrů. Společná zemědělská politika je financována z rozpočtu EU. Nesmíme snižovat výkonnost této politiky. Je zapotřebí synergie mezi SZP a obchodní politikou vedenou EU. Děkuji. Arvoisa puhemies, haluan myös muutaman sanan sanoa tästä papasta. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi říci něco ke zprávě Papastankos. Tato zpráva je velice důvodná, poskytuje nám obraz o širokém spektru evropského zemědělství a obchodování se zemědělskými výrobky a komoditami protože i to je nástroj zemědělské politiky. A i do toho jsou investované peníze z rozpočtu. Když hovoříme o evropských penězích, hovoříme zároveň jedním dechem i o evropské společné zemědělské politice. Z třetích zemí se do Evropské unie dováží celá řada zemědělských výrobků. Nicméně musíme zároveň dbát na to, aby všude v Evropské unii i ve vzdálených oblastech bylo možné nadále provozovat zemědělství a k tomu patří také zemědělství ve Finsku. Je to i etický aspekt možnosti provozovat zemědělství evropským způsobem. Pan Vojtěchovský, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Hlasovám za raportem pana Papastamkose. Děkuji, pane předsedající. Hlasoval jsem pro zprávu pana Papastamkose která eh, se zaslouží zde být uznána jako pozitivní věc. Evropský parlament dal silně zaznít hlasu pro bezpečnost potravin v EU. Tato bezpečnost je ohrožována i některými situacemi mezi, v mezinárodním obchodě. V Evropské unii existuje lobby zaměřená na snižování produkce eh, potravin v EU a dovoz ze třetích zemí má z toho zisk díky těmto exportům a importům. Je to vidět i na reformě eh, cukerného režimu. Eh, Evropa nesmí podlehnout této lobby, spíše musí myslet na svou potřebnou bezpečnost. Pokud ustoupíme takovéto lobby, povedeme politiku, která zvýší naši potravinovou závislost. Vaidere. Uz godīgas konkurences principiem balstīta eh, tirzniecība ar lauksaimniecības precēm ir viens no būtiskākajiem ekonomiskās attīstības. Je třeba zachovávat eh, principy konkurenceschopnosti. Eh, hm, proto hm, je potřeba zachovávat, abychom měli další rozvoj. Potřebujeme proto také politiku, která se na to bude zaměřovat a bude také snižovat možnost vzniku krize v zemědělství a bude zajišťovat bezpečnost. Zemědělství je velice důležité i pro nové členské státy v Evropské unii. Přímé platby pro tyto země jsou však mnohem nižší než pro země, které jsou další dobu v Evropské unii a musí konkurovat dovozcům z Latinské Ameriky, kteří nemusí plnit stejné kvalitativní eh, standardy. A to naši konkurenceschopnost mnohem více snižuje a proto já podporuji tuto zprávu, protože ukazuje na to, že je třeba vytvořit standardy, dodržovat rovné standardy eh, v této dovozové politice, obchodní politice. Ano, máme otevřít naše trhy třetím zemím, pouze pokud budeme kompenzováni za ztráty způsobené dovozem. Pan Kamal. Děkuji, pane předsedo. Když hovořím s přáteli z chudých zemí a když se jich ptám, jak jim můžeme nejlépe eh, pomoci v boji proti chodobě, tak oni často říkají, že to není pomoc, ale je třeba podporovat podnikatele tak, aby se blahobyt vytvářel na místě, jestli by tedy Evropská unie mohla otevřít své trhy. My máme problém se společnou zemědělskou politikou my tady kážeme o otevřeném trhu, ale zavíráme naše trhy před eh, dobrým zbožím z třetích zemí. Také hovoříme o fitosanitárních standardech. Samozřejmě chceme zdravé potraviny, ale často je to jenom přetvářka a tak se chráníme proti dovozům ze třetích zemí. O tom musí rozhodnout spotřebitelé, jak jaké potraviny chceme. My bychom nadále neměli dotovat eh, nevhodnou výrobu potravin v EU. Děkuji, pane předsedo. Evropská společná zemědělská politika je neskutečně korupční, eh, také je sobecká a je také nemorální. Ke konci 50. let argentinský velvyslanec řekl, řekl, jestli Jestliže musíte dotovat své farmáře, tak my to chápeme, ale prosím vás, ne eh, vyhazujte potom eh, své eh, potraviny, které byste znehodnocovali. Ale v podstatě se od té doby nic nezměnilo. My nyní máme takový slogan nic eh, nechceme než zbraně a také bychom to měli v podstatě otočit směrem k farmám. Ale společná zemědělská politika existuje od 60. let a v EU ji provozuje co nejdéle. Ale my také jsme tímto způsobili inflaci v cenách a my chceme ještě toto povýšit na další vyšší úroveň. Pan Deva? Děkuji, děkuji vám. Normálně z ze 100% tady souhlasím s kolegou Amálem, ale dnes mám jiný názor. Já mám ten názor, e, že e, zabezpečení potravinových dodávek je důležitým aspektem růstu populace na světě. Evropská unie si musí zabezpečit své vlastní dodávky, to je e, se, soběstačnost a to není ani podprodukce, ani nadprodukce. Nesmíme odebírat potraviny hladovým lidem. My musíme být v Evropě soběstační. My také musíme požadovat soběstačnost v Ázii, v Africe a v sobě, eh, ve Spojených státech. Jestliže soběstačnost bude naším cílem, pak to bude to nejlepší a nejdůležitější, protože s potravinami si nemůžeme pohrávat. A nyní pan Hausling a potom paní Klas. Já jsem hlasovala pro Heslingovu zprávu. Bílkoviny jsou naprosto nezbytné. Evropa musí být aktivní, aby zajistila vlastní zásobování bílkovinami a musí zde zvážit všechny možnosti od podpory vědy, výzkumu a pěstování rostlin až po vzdělávání zemědělců v oblasti starých osvědčených praktik a střídání plodin. Nesmíme ztratit ze, hře, ze zřetele e, uzavřený řetězec. Musí se také zohlednit e, otázka skrmování, používání e, zvířecích bílkovin pro masokostní moučku a podobně zde se musí aplikovat přísná pravidla chránící životní prostředí i lidi. Likvidujeme cené eh, nositele bílkovin, protože nejsme schopni s nimi zacházet řádně. Pan Wojciechowski. Panie przewodniczący, no żałuję, że z powodu... Pane předsedající, je mi líto, že kvůli několika špatným pozměňovacím návrhům zpráva eh, pana Horslinga nemohla eh, být podpořena samotným zpravodajem. Já jsem hlasoval eh, proti. Mám za to, že podpora této zprávy pozměňovacími návrhy usnadňuje přístup eh, geneticky modifikovaných eh, organismů na území EU. Je třeba podporovat naopak tradiční zemědělství. GMO jsou ohrožením, jsou rizikem pro eh, spotřebitele. Souhlasím se s pravodem a choval jsem se jako on. Nedelčeva. Zpráva paní Nedelčeva, pan, ne, pan De Angelis. Grazie. Děkuji, pane předsedající. Děkuji především paní zpravodajice. Hovořit o rovnosti mezi muži a ženami ve světě práce v dnešní době není jen retorickým cvičením. Naopak, ženská zaměstnanost je pro Evropskou unii strategickou záležitostí jak po kulturní, tak po hospodářské stránce, jak dokazují eh, údaje o zaměstnanosti. Kdyby zaměstnanost žen odpovídala zaměstnanosti mužů, zvýšilo by se HDP o 30 Současná krize nás nesmí vést tomu, abychom se zastavili, naopak nám má nás vést vpřed, abychom měli aktivní politiky pro zaměstnanost žen. Politiky zaměstnanosti zaměřené tedy na to, aby krize, eh, eh, která udeřila, neměla takový dopad na ženy, nebo abychom byli schopni lépe tomu čelit. Je třeba mít pozitivní politiky zaměřené na zaměstnanost žen, na jejich eh, kvalifikaci a jejich vzdělávání. Je to ještě další jev, kterému třeba čelit a to je závažný jev násilí na ženách. Evropa nyní potřebuje globální směrnici o prevenci a boji proti všem druhům násilí na ženách. Děkuji. Kýros Rode, Rode. Tak, formand. Når man øh, har lyttet til debatten... Og... Děkuji. Když posloucháme diskusy o kvótách pro počet žen v podnicích, které jsou kotované na burze, tak můžeme konstatovat to, že zde panuje jakási zákopová válka. Já jsem vlastně proti zákonným kvótám, domnívám se, že jsou nedobré pro podniky, ale i pro kvalifikované ženy, které jsou pak automaticky v podniku marginalizovány a také ve vedení daného podniku. Možná bychom mohli zvolit pragmatický přístup a říci, dobrá, nemůžeme předepisovat eh, politiku rovnoprávnosti mužů a žen nebo cíle v této oblasti pro podniky kotované na burze, ale bylo by to dobrá věc, kdy, kdyby potom eh, podniky mohly stanovovat sami cíle pro zrovnoprávění mužů a žen. To by byl pragmatický přístup v zájmu žen i podniků. Paní Srakany. Pane eh, předsedající, hlasovala jsem pro hlásu, eh, pro zprávu o rovnosti žen a mužů. A těší mne, že se o tom diskutovalo právě dnes při stém výročí MDŽ. Nehledě na směrnici z roku 2002-73 ohledně rovnosti zacházení s muži a ženami, ohledně přístupu k práci, vzdělávání a e, podpoře, podpoře kariérního vzestupu, je třeba, abychom učinili další kroky, aby tato směrnice byla správně převrana do vnitrostátních e, legislativ. Zvýšil se počet vysokoškolsky vzdělaných žen eh, oproti mužům, nicméně ženy se omezují na tradičně ženské sektory a mají méně zodpovědných míst ve všech oblastech společnosti je tu nedostatek eh, služeb pro osoby, které potřebují eh, asistenci, jako jsou ženy, eh, starší osoby a to brání ženám v tom, aby více pracovali. Na závěr si říci, že ženy bojují za elementární práva a chci, aby Evropský parlament vyjádřil solidaritu iránským asociacím, které nyní vycházejí do ulic. Paní Záborská. Pan dovolte mi krátko vysvětlit. Pane před, chci vysvětlit, proč jsem nepodpořila rezoluci, která hovoří o e, rovnosti v roce 2010. Text podporuje rovnoprávnost mezi ženami a muži, ale také podporuje potraty začátek života. Tento text je v rozporu s rezolucemi Spojených národů, kde se hovoří o tom, že potrat nesmí být nikdy používaný jako prostředek na regulaci porodnosti. Schválením této rezoluce ten Evropský parlament nejenom zasahuje do pravomoci členských států, ale také je v rozporu s rezolucí OSN. Je mi líto, že Evropský parlament schválil schválil tento text. A proto vyzývám jednotlivé společenské organizace, aby protestovali u svých poslanců v EU. Děkuji vám. Arvoisa puhemies, minusta on erittäin tärkeä asia. Että... Děkuji, pane předsedo. Jedná se o důležité téma, že v Evropském parlamentu projednáváme rovnoprávnost mužů a žen nejenom dnes při slavnostním aktu, ale vlastně se to děje denodenně. Skutečnost, že existují muži a ženy, to je přece bohatství, které máme a proto potřebujeme také rovnoprávnost mužů a žen. Měli bychom dbát na to, že nyní v 21. století konečně vznikne Evropa rovnoprávnosti, rovnoprávnosti na pracovním trhu, kde by Eh, měly panovat stejné podmínky pro muže i pro ženy. Nyní máme možnost vystupovat proti tomu, aby se ženy dostávaly do stále slabšího postavení na pracovním trhu a bojovat proti jejím, jejich horším mzdám. Potřebujeme tedy zrovnoprávnění na trhu. Otázka kvót. Kvóty budeme potřebovat tak dlouho, dokud nedosáhneme skutečného zrovnoprávnění. Paní Bilbao, jedna minuta señor presidente hoy hemos aprobado una iniciativa más pero como dijo la. Děkuji. Schválili jsme další iniciativu, ale jak už o tom hovořila komise, třeba přejít od slov k činům. Je zde nadále nerovnoprávnost. Ženy jsou v posledních letech eh, velmi dobře vzdělané, eh, čím dál více absolventek univerzit, ale existuje také určitá diskriminace. V rámci dnešního dne jsme slyšeli různá, různá prohlášení, ale my nejdeme dobrým příkladem. Je tu například také otázka, kdo je předseda komise, kdo eh, je předseda parlamentu, účetního dvora, Evropské centrální banky, Eh, tam vůbec žádná žena nebude. A také se to týká politických skupin zde v Evropském parlamentu, tam také nepředsedají ženy, také se to týká delegací jednotlivých zemí. Evropskou politiku nadále určují muži. A proto se domnívám, že musíme podpořit tuto iniciativu a i zde zavést kvótu na této těžké cestě a jít od slov k činům. Paní Vajda, jedna minuta. S Situace mezi ženami se zlepšila. My bychom se měli zaměřit na tři aspekty. Za prvé, platy, tady existují velké rozdíly a během krize se tyto rozdíly zvýšily, protože my jsme podpořili banky, ale ne eh, mateřské školy a také firmy, kde pracují ženy. Za druhé, porodnost v EU je velice nízká, především v nových eh, členských zemích je podpora matek velice nízká, dochází ke diskriminaci na trhu práce. Za třetí, v politice kde by ideální proporce byla 50 na 50, tak je tam méně žen. Toto vidíme také ve vedoucích funkcích v jednotlivých organizacích. Já se domnívám, že tato zpráva nejde dostatečně daleko. Děkuji. Pan, paní Jatamaki. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, také jsem hlasovala pro zavedení kvót. A v té tomto dochu chci poděkovat paní komisaře Redingové za to, že požaduje opatření, která se mají odehrát i v, ve společnostech kotovaných na burze. Já se domnívám, že musí být implementována Lisabonská smlouva a ta již také obsahuje formulace o rovnosti. Kvóty by v demokracii vlastně neměly být nutné, ale taková situace jednoduše je. Před 10-15 lety již byly u nás zavedeny kvóty, tenkrát jsme byli proti, ale zjistili jsme, že kvóty fungují, že byly také nalezeny ženy, které jsou zapotřebí na obsazení míst, které byly kvótami vytvořeny. Pan Hanen. Děkuji za to, to, že předsedáte a děkuji také eh, tlumočníkům. Nedávné rozhodnutí Soudního dvora ukazuje, že nemáme diskriminovat na základě eh, pohlaví, eh, například ohledně délky života. Ale odehrává se na tolika úrovní, že velice těžko můžeme rozeznat, kde všude. Například u pojistek. Podívejte se jen na rozsudky Soudního dvora jak eh, o tom rozhodoval například na základě precedentu, precedentu eh, soudní dvůr. Potom tu jsou nerovnosti, eh, o kterých se hovořilo ve směrnicích, kde se stále ještě uvádí, že ak, um, účetní nerovnost ještě pořád je možná. Podívejme se na další oblasti, například smlouvu na svobodný kontrakt protože pokud já e, přistoupím na nějaké podmínky, e, tak mě nikdo nemůže odporovat, že, že to je špatné, nemůže napadnout ten kontrakt. A e, každý v Evropské unii by si měl takto vytvořit své mechanismy, jak čelit takové, takovéto snaze o ukládání pravidla pro rovnost. Pan Antonioci ke zprávě paní Plump. Děkuji, pane předsedající. Chudoba žen je evidentní, má starodávné kořeny a není plodem ekonomické krize. Proto jsem hlasoval ve prospěch zprávy kolegyně Plump přesvědčen, že zapotřebí uchovat na evropské úrovni i národní úrovni silné úsilí ve prospěch dalšího pokroku směrem k rovnosti eh, mužů a žen. Opatření z této zprávy podle mého budou další podporou, třeba že ne, ne úplně dostatečnou, k tomu, abychom eh, posilovali eh, Evropský pakt pro rovnost pohlaví přijatý radou v rámci mm, iniciativy na podporu rovnosti mezi muži a ženami je třeba v členských státech eh, prostřednictvím akčních plánů byly eh, už jen podporované aktivní úloha, případně jejich eh, znovu zařazení do pracovního procesu. Je důležité, aby tyto programy byly koordinovány ne na místní, národní a evropské úrovni, ale aby byly koordinovány i s vnějšími partnery, tedy mimo Evropskou unii. Děkuji, pane předsedo. Paní Bilbao. Gracias, presidente La mujer ha realizado siempre el Děkuji. Ženy vždy pracovaly v domácnosti a vykonávaly ty práce, které si nemůžete koupit a tudíž mu také nebyla přiznána žádná hodnota. Dnes mnoha ženám hovoří chudoba, a to zvláště v souvislosti s hospodářskou krizí. Proto je naší povinností Eh, vymítit ženskou chudobu. Proto jsem ten, tuto zprávu z vlastní iniciativy podpořila. Musíme posílit legislativní nástroje tak, aby se zlepšilo postavení žen. Musíme zlepšit eh, sociální ochranné mechanismy. A to zvláště s ohledem na starší ženy a ženy tělesně postižené. Tímto způsobem bychom měli také postupně zlepšit situaci žen v celé Evropské unii. Také by to výrazně přispělo k HDP Evropské unie. Děkuji. Děkuji, tímto přerušuji zasedání do 15 hodin. Přeji vám příjemné odpoledne.